zasedání je přenášeno po internetu. Budeme hlasovat. Doufám, že jste si vzali sebou vaše hlasovací kartičky. Možná bychom mohli udělat takový malý test. Takže než vytáhnete kartičky, dovolte, abych vás informoval o tom, že ve čtvrtek 14. listopadu se koná meziparlamentní setkání se zástupci národních parlamentů jednotlivých členských států. A bude se hovořit o výdajích. Ten titul jsem vám právě přečetl v angličtině. Bude to tedy 14. listopadu. Zde v Bruselu už máme některé přihlášky ale budete-li v jednání s kolegy z národních parlamentů, upozorněte je na možnost tohoto setkání. Pochopitelně bychom rádi, kdybyste se účastnili do 7. listopadu je otevřený seznam účastníků. A tím se dostávám k bodu číslo 3, přijetí zápisu zasedání 16. 17. září, 25. 26. září a 2. října 2013. Máte k těmto zápisům nějaké připomínky? Není tomu tak? V tom případě jsou zápisy schváleny a tím se dostávám k bodu 4. Ten jsme odložili a tím můžeme přistoupit k bodu 5. So, hier stimmen wir ab. Bod 5 je hlasování. Zeptám se jenom pana zpravodaje, zda by si přál promluvit? Chcete promluvit po hlasování? Dobře. Po hlasování? Ne. Možná Předsedo, jenom stručně budeme hlasovat o zprávě, která pro výbor eh, pro dopravu je také velice důležitý. Týká se to agentury pro železnice, což má být první, která udělá koncepci evropského železničního prostoru a krom toho to má být vlastně hlavní regulatorní orgán pro železniční záležitosti v Evropské unii. Takže musíme počítat s tím, že se budou sjednocovat technologie technické standardy. Ovšem z hlediska našeho výboru i tato agentura by měla být eh, patřičný eh, finanční management. A myslím si, že proto eh, pro do, výbor pro dopravu právě naše stanovisko může být velice důležité. Děkuji za pozornost a doporučuji, abyste věnovali pozornost tomuto hlasování. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji a dostáváme se tím pádem k hlasování. Nejprve uděláme test, prosím pěkně. Zahoj hlasování. Jenom na test. Hlasovali všichni? Nefunguje to? Hlasovat, jeden hlasovací, jedna hlasovací kartička chybí, takže ukončíme hlasování. Mm, máme 11 přítomných, 12 členů a jeden člen bude tady hlasovat rukou. A můžeme zahájit hlasování. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdržel se. E, to je těsné, takže elektronický přeskum zahajuji. Hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 9 ku 5. Čtyřka, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Pětka. Pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Šestka. Pro proti, zdržel se schváleno, 7 pro, proti, zdržel se schváleno, 8 pro, proti, zdržel se schváleno, 9 pro, proti, zdržel se, takže to zkontrolujeme, devítku, zahoj hlasování. Vote is closed. It is clearly rejected. Bylo to jasně zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Návrh 12. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, zdrželi se, přijat. 15 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 16 pro, proti, zdrželi se, ověříme, nebylo to jasné, pozměňovací návrh 16, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Zavírám hlasování. 8 eh, k 6 přijato. Pozměňovací návrh. Eh, Who is against? 36, kdo je pro, proti, zdrželi se. Nebylo to dost jasné, takže ověříme. Takže 46 ověříme. Ověřujeme hlasování, ukončuji hlasování. Zamítnuto. Eh, amendment 47. Pozměňovací návrh 47, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat, 49 pro, proti, zdrželi se přijat, 49 pro, proti, zdrželi se přijat. 50 pro, proti, zdrželi se přijat, pozměňovací návrh 18 pro, proti, zdrželi se přijat, 19 pro, proti, e, zdrželi se přijat, 20 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 51 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 52 pro, proti, zdrželi se Zamítnut. Pozměňovací návrh 53. Pro, proti, zdrželi se. Ověříme prosím 53. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Bylo to přijato. 54 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 55 Tak 54 byla zamítnuta, teď 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 56 pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 57 pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 58 pro? Proti? Zdrželi se zamítnout, ale raději ověříme, prosím, 58. Vote is closed. Zavírám hlasování. Bylo to přijato? Tak ne, zamítnuto. Promiňte. Zamítnuto. A teď máme 59. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Další je. Který byl stažen? 21 pro, proti, zdrželi se přijat, 60 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 61 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 62 pro, proti, zdrželi se přijat, 63 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 22 pro, proti, Drželi se, nebylo to jasné. Prosím, ověříme 22, zahajuji hlasování. Check Končuji hlasování. Přijato. 23 pro, proti, zdrželi se přijat. 64 pro, tak to bylo staženo. Teď jsme u 65 pro, proti, zdrželi se přijat. 66 pro, proti, zdrželi se přijat. 24 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 25 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 26 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 27 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 28 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, prosím. 28, zahajuji hlasování. Check, um, check is closed. Končuji hlasování. Pro nebo proti, pan kolega, takže to bylo přijato. Pozměňovací návrh 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout, ale ověříme, prosím. 29. Zahajuji hlasování. Končuji hlasování. Zamítnout? Ještě paní Kresle. Takže byl přijat. Děkuji. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 30 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 31, kdo pro, proti, zdrželi se zamítnout. 32, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 33 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 34 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 35 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Okay. Navrhuje se, aby se hlasovalo blok 36 až 42. Souhlasíme s tím? Dobře. 42 až 42. 36 až 42 unblock. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Pro, proti, Drželi se, přijat. 43. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 44. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 45 odpadá. Takže zpráva jako celek, elektronické hlasování, zahajuji hlasování. OK. Vote is closed. Končí hlasování. Jasně, to bylo přijato. have ah, plus three. Plus 3 pro. Dobrá. Děkuji vám. Gratuluji srdečně zpravodaji eh, Liberackému, kolegu Liberackému a teď přecházíme Yep. Já, meine Damen und Herren. Tak dámy a pánové, a přecházím k dalšímu uh, bodu. Uh, pořadu jednání. Mm, máme pocit, že tento bod eh, by měl být zapracován do pořadu jednání. K tomuto bodu programu bych rád vyzvala pana Reda Martise, člena účetního dvoru. Chtěla bych ho přivítat mezi námi tímto. Tak, pan Matis, Pan Matis je tam, srdečně vás vítám. Jako První bych však vyzval eh, paní zpravodajku, chtěl by se jí zeptat, jestli se chce ujmout slova. Paní zpravodajka? Chtěla byste eh, udělat pár úvodních poznámek? Dobře. OK. Já. Ich darf, uh... Tak. Chtěl bych úvodem poukázat na to, pane Martisi, že jsme vás požádali o to, abyste výboru ještě jednou předložil ehm, stanovisko. Eh, víte, že tak bude pěkné, když půjdete sem k nám dopředu. Děkuji. Bitte schön. Já, Hamates, wir Tak, pane Mates, Pozvali jsme vám sem na zasedání výboru, protože spolu s vámi chceme, ehm, my chceme s vámi hovořit. Víte, že eh, jsme s vás tady intenzivně ehm, vyslechli při eh, představení uchazečů ehm, pro členství do Evropského účetního dvora. A vy jste nám v dopise vysvětlil, že v případě negativního hlasování parlamentu eh, ne, nastoupíte eh, do eh, úřadu a pak se odehrálo toto negativní hlasování na plénu, takže znamená to, že to je usnesení Evropského parlamentu a my se teď tážeme, jak tato diskrepance mezi vašimi výpověďmi možná ve výboru Eh, tedy mm, to, co jste nám předložil i písemně a mezi tím, eh, co pak eh, se objevilo, to bylo tedy rozhodnutí, které se od toho odchylovalo. Dovedete si představit, že pro Evropský parlament, pro e, náš výbor to není žádná trivialita a proto e, máme pocit, že je nezbytné, abychom e, vám ještě jednou napsali v této věci, abychom, a pochtěli bych vás na tomto místě požádat jméno našeho výboru a zastoupení celého Evropského parlamentu, abyste k tomuto zaujal stanovisko. Pane Mates, máte slovo, prosím. Thank you very much, Mr. Velice děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Děkuji, že se mě pozvali na toto slyšení, což mě dává možnost, abych vašemu výboru, veřejnosti a Evropskému parlamentu vysvětlil, proč jsem nestahl svoji nominaturu na člena Evropského účetního dvora. A rovnou řeknu, proč jsem jednal, jak jsem jednal. Na prvním květnovém zasedání jsem dostal od výboru oficiální formulář, který se rozesílá všem um, Eh, kandidátům. Poslední otázka byla, stahl byste svoji kandidaturu, pokud by eh, eh, parlament vydal nepříznivé stanovisko. A já jsem odpověděl, pokud bude negativné stanovisko, je, velmi, je docela pravděpodobné, že stahnu svoji kandidaturu po zvážení všech nábytek vůči mé nominatuře, které mohou zaznít. Ale ne, učiním konečné rozhodnutí, dokud nebudu mít možnost slyšet a zvážit všechny tyto námitky, což si myslím je eh, v souladu s existujícími evropskými pravidly na takováto jmenování. A dovolte mi, eh, co jsem tím myslel. Jsem říkal, že bych to asi pravděpodobně stahl. Kdyby parlament eh, spochybnil moji profesionální kvalifikaci, kdybych třeba nebyl schopen odpovědět na odborné otázky, byl bych stahl kandidaturu. A myslel jsem si, že se parlament skutečně zaměří na to, jak jsem kvalifikovaný. A po slyšení se jsem velice pečlivě zvážil všechny podstatné poznámky a připomínky členů vašeho výboru. A já jsem e, velice oceňoval několik pozitivních vyjádření k mé kvalifikaci. Včera jsem si to znovu přečetl a jsou opravdu velice příznivé. Také jsem zaznamenal připomínky, eh, nedostatek zkušenosti, co se týče finanční eh, eh, auditorské práce. Ale nebyly tady žádné námitky veřejně v dalších týdnech proti mé kompetentnosti. Dospěl jsem k takém názoru, že kont, který hlasoval proti mně, neukázal a neprokázal, že moje kvalifikace a dovednosti nebyly dostatečné, abych mohl sloužit jako člen Evropského účetního tvora. Obecně vzato jsem neviděl, že bych z meritor procedurních důvodů měl stahnout kandidaturu. Ovšem ústřední otázka slyšení byla, zda jsem ochoten eh, se zavázat, že se stahnu. A jak jsem se nad k tomu postavil? Já jsem byl eh, velice překvapen, že ta otázka vůbec byla v oficiálním dotazníku ze dvou důvodů, protože eh, tady se jednalo o to, aby se jednalo o mé kvalifikaci, ale ve skutečnosti po mně chtěli, abych vyjádřil lojalnost, abych tedy tím si vysloužil pozitivnější zacházení zacházení A co je důležitější, eh, snaha získat takový závazek, že se stahnu, je sotva v souladu se smlouvou, protože rada rozhoduje, zda jmenuje kandidáta. Abych zajistil, že moje stanovisko je jasné, pak v jsem se odvolal právě ve svém písemné odpovědi na pravidla, která jsou ve smlouvě. Ale během slyšení eh, členy kont, na, ženové kont dále trvaly na té otázce. Já jsem se divil, že se z toho stala nejdůležitější otázka celého slyšení a já jsem ve své odpovědi pořád opraci, opakoval eh, svoji písemnou odpověď. Také jsem několikrát řekl, že není na mě, abych měnil stávající evropská pravidla tím, že udělám takovýto závazek a snažil jsem se připomenout, eh, co je ve smlouvě. A já jsem byl velice zmaten, byť jsem to řekl jasně, že to ne, nebylo jasně pochorozumeno. A řekl jsem si, já si nedovedu představit, že bych se postavil proti Evropskému parlamentu v této věci. Pokud bude parlament hlasovat proti mě, stahnu kandidatur. Dobře, tak se takhle dohodneme. Nicméně, já jsem se ještě jednou snažil představit, před, přesvědčit členy kont, že tohle nebylo správné usilovat o takový západ. Já jsem ve svém dopise eh, z 5. června jsem opakoval, že stáhnu kandidaturu, což jsem tehdy měl v úmyslu. Ale a teď cituji, co jsem napsal, to vysvětluje, proč během slyšení jsem opakovaně prohlašoval, že není na mě, abych měnil pravidla. Také jsem chtěl um, um, sdělit um, výboru pro rozpočtovou kontrolu, že také on by neměl vypadat jako, že mění pravidla a že by to nemělo vypadat jako, že přijetí tak takové modifikace pravidel je podmínkou pro podporu kandidáta. Kandidát, který je nej, nezávislejší, eh, nejzodpovědnější. O tom tady nešlo vlastně v tom rozhovoru, pohovoru. Konec citátu. Poté, eh, kdy eh, parlament hlasoval proti mě, tak jsem znovu revidoval vlastní situace a řekl jsem si, že opravdu se nerozumně zdůrazňovala ehm, otázka, zda jsem ochoten stahnout kandidatu. Nešlo o merity, o zásluhy. Kan kandidata, ale vlastně parlament tady chtěl mít de facto ve, právo veta na nominace. Ale já jsem tedy opravdu um, nabídl kombinaturu, ale rada mě jmenovala, požádali mě, abych zůstal. Jistě mohl jsem se více snažit, nemusel jsem se nechat zatáhnout do takovýchto prohlášení a místo toho jsem měl trvat na svém stanovisku. Proto se omlouvám těm, které se možná zmátl. Nebylo mým zámyslem úmyslem, eh, za, eh, úmyslem ani v parlamentu, ani něko, někde jinde eh, něco říkat zavádějícího. Já jako člen Evropského účetního dvora chci nadále spolupracovat s tímto výborem, aby nám, jde nám o společné cíle. Doufám tedy, že členové tohoto výboru nebudou trvat na těch nedorozuměních a že budou mít porozumění pro mou inovaci a doufám, že od teď budeme se snažit co nejlépe spolupracovat tak, abychom plnili eh, přání a očekávání občanů, pokud je odpovědnost a finanční řízení Evropského, Evropské unie. A chtěl bych znovu zopakovat, že jsem ochoten plodně spolupracovat s parlamentem v naší budoucí práci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Pane Matese, a teď se ptám paní zpravodajky, zda si žádá slovo. Prosím pěkně. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám, pane Matesi, za to, že jste byl ochoten přijít eh, znovu před náš výbor, vlastně po druhé. Eh, Rada bych vám připomněla, že je pravdou, že pro nás bylo šokující, Eh, když jsme obdrželi vaši odpověď, protože, jak víte, po rekonstrukci evropských institucí Evropský parlament eh, získal kompetence eh, a Evropský parlament je tedy institucí, která je spolurozhodující. To znamená, že kandidáti, kteří by měli pracovat v účetním dvoře, musí velice už se spolupracovat s Evropským parlamentem. To nebyla jen tak zdvořilostní otázka. Tady musí panovat veliká důvěra mezi kandidáty a konkrétně naším výborem. A jistě pro vás nebude podivné dovědět se, že vztahy s radou Eh, jsou kolegislativní spolulegislavce a proto tedy eh, také role našeho výboru pro kontrolu eh, rozpočtu. Jistě víte, že tyto vztahy nejsou zrovna nejlepší, protože situace vztahů mezi radou a parlamentem je v této otázce poměrně svízelná a komplikovaná. A Eh, aby vy jste interpretoval eh, také možná z mých úst, že parlament eh, používá tuto otázku pro takzvaný nepodložený hlas to souvisí s naší kapacitou a snahou zlepšovat nominace kandidátů a kandidátek pro účetní dvůr, protože eh, historicky Hmm, jsme se poučili a e, často jsme neměli to, co Evropský parlament žádal. A proto tato otázka je klíčem pro to, abychom se ujistili, že kandidát, který se bude představovat jako budoucí člen, v případě, že tedy bude nominován členem účetního dvora, musí mít většinovou důvěru tohoto parlamentu. A proto bylo pro nás tak důležité, obdržet vaši odpověď. A mm, proto tedy jsme se dostali do určité opozice s radou, protože mm, i my máme eh, svůj hlas do obsazování účetního dvora. Co se týče vašeho dopisu, kde tedy je obsažena celá řada doporučení, ale bylo tady také napsáno, že v případě, že Evropský parlament nepodpoří vaši nominaci, nebo bude-li vaše nominace stažena poslyšení, že vy dodržíte slovo a odstoupíte. A poté nám říkáte, že jste před vládu předložil eh, návrh ehm, odstoupit ale vláda s tím nesouhlasila. Můžeme vám věřit stejně tak, jako vy můžete eh, věřit mně, to, co vám tady říkám, ale my nemáme žádný důkaz pro to, že se to stalo tak, jak se to napsal. Eh, že jste tedy dospěl k tomu rozhodnutí dodržet vaše slovo a prezentovat vaši demisi tedy před vládou eh, v případě, že jste tedy nedostal důvěru parlamentu. Mm, a co se týče reakce parlamentu, asi by bylo, to uznávám tedy, že jsme mi nevytvořili tady nějaký a, a posteriori systém, kde by bylo možné, e, aby se na nás, tedy uchazeči, které nedoporučujeme, e, obrátili, abychom vysvětlili, proč. E, takže místo toho, aby se tady vygenerovala celá řada akcí, s nimiž někdo může souhlasit, někdo ne. Eh, chápu, že jste eh, asi měl mít možnost, a bude to asi dobré pro eh, budoucnost, poskytnout možnost těm kandidátům, aby pochopili, rozhodnutí, eh, ke kterému se dospělo a měli právo se zeptat našeho výboru a my jistě nebudeme mít problém v tomto vysvětlit. Ale teď prosím pěkně chápejte, že jste nás postavil před velice svízelnou situaci, protože Interně eh, jste tedy prezentoval demisi, která nebyla akceptována. My o tom tedy nevíme vůbec nic a teď se o nás, od nás čeká, že parlament bude reagovat nějakým potvrzením. Ale samozřejmě jsem ochotná eh, vyslechnout si váš argument, v jakém okamžiku jste tedy předložil formálně uh, tu demisi před vaší vládou a vaše vláda s veškerou legitimitou samozřejmě, protože rada má také svou legitimitu, ho, eh, tuto, tuto demisi nepřijala ale potřebujeme prostě si vyjasnit ty otázky a odpovědi. A protože i parlament má svou kapacitu rozhodovací. Takže nevím, máte-li nějaký formální element, kde byste, nám mohl um, ujistit, kde byste nás mohl ujistit, že jste předložil tuto demisi vaší vládě a ta ji nepřijala? Wollen Pane Matis, máte možnost teď odpovědět? Byla to takhle. Já jsem napsal rezignační dopis, podepsal jsem ho a poslal jsem ho, odnesl jsem ho k premiérovi a ten mě požádal, ale abych se nestahla, abych nestahl svoji kandidaturu a proto jsem se rozhodl, že v tom postupu zůstanu. Musel jsem napsat další dopis eh, předsedovi eh, Evropského parlamentu ale vlastně prostě zůstal jsem, a jsem, ale zůstal jsem ale v tom procesu. Takhle to vypadalo. Já bych navrhoval, abychom všech, zapomněli už na všechna tato nedorozumění. Jako člen Evropského účetního dvora budu často v kontaktu s vaším výborem a určitě se budu maximálně snažit co nejlépe s vámi spolupracovat a budu se snažit, abych s vámi měl co nejlepší vztahy a budu se maximálně snažit vás přesvědčit, že nakonec to bylo dobré, že jsem byl zvolen nebo jmenován na toto stanovisko. Udělám všechno, abych to dokázala. Doufám, že to právě dokáže v rámci spolupráce s vámi. Děkuji. Další kolega Mulder. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že po tomto prohlášení eh, se situace zhoršuje. Co, v čem můžeme věřit? Vy říkáte, že hlasování, které proběhlo, eh, to nešlo skutečně o vaše kvalifikace, ale že šlo o to, zdali eh, stáhnete nebo ne po negativním hlasování. Ale kdo to ví? Můžete se třeba vrátit k těch 96 lidí, kteří hlasovali proti vám. A já do, myslím si, že um, otázka toho, jestli se stáhnete nebo ne, to nebyla vůbec um, důležitá při uh, hlasování ve výboru. Myslím si, že šlo hlavně o vaše kvalifikace, které byly zvažovány a bylo zváženo, že nebyly dostačující, protože my jsme položili um, otázku tuto každému kandidátovi, který před nás přichází. Měli jsme tu kandidá, které jsme měli kandidáty v minulosti a e, ti řekli, že se stáhnou, pokud hlasování proběhne negativně a také tak učinili. E, dostali svému slovy, ale vy jste výjimka v tomto. A v dopise jste řekl, že stáhnete, eh, eh, no, ale nevím, jaký systém je v Chorvatsku, pokud vysoce postavení úředníci mohou porušit své slovo eh, vůči parlamentu, ale mohu vás ujistit, že ve většině členských států, pokud lžete parlamentu, tak to znamená konec. A už ve vás nikdy nebude vložená důvěra. A Myslím si, že jste špatný pro Boha a i pro Chorvatsko. Takže ve vašem eh, prohlášení toto mě vůbec nepřesvědčuje. A v parlamentu eh, tady byly opravdové výhrady vůči vaší kvalifikaci. A navíc jste nemluvil pravdu před parlamentem. A podle mého názoru toto vás nekvalifikuje proto, abyste byl členem Evropského účetního dvora eh, situace je taková, že nikdo Eh, vás vlastně toto nemůžu ověřit, jenom vy, ale v letech otázka je, jestli vás budeme věřit ve, ve zprávách, které budete eh, předkládat. Děkuji, pane Mulderovi. A chcete přímo odpovědět? Možná ještě jednu otázku. Pan Udy. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím si, že je třeba skoncovat s touto nešťastnou aférou protože pan Met si vy říkáte, že vy nemůžete měnit smlouvy. Máte pravdu. Dodal jste, že nepřísluší výboru pro kontrolu rozpočtu měnit eh, pravidla. To se mýlíte. My můžeme měnit pravidla. Máme tady právo iniciativy Evropského parlamentu na změnu smluv. A nakonec, eh, pane Matesi, tady mm, jste nám vlastně posloužil. Měli jsme tady dvě osoby, nejenom vy. Vy jste nám slíbil stáhnout vaši kandidaturu, vy jste to neučinil. A pak, když jsem to dobře pochopil, vaše vysvětlení, eh, tak jste to neudělal ani za asistence svého, eh, udělal jste to za asistence svého premiéra. Vy jste říkal parlamentu, stáhnu eh, svou kandidaturu. Premiér trvá na tom, abyste ji nestahoval a vy uděláte to, co chce premiér, to znamená, že nejste nezávislí na vládě ale prostě najednou se neobrací stránka tak, jak jste si to přál, ale je to vaše vláda, je to váš premiér, kteří měli pochopit tendenci Evropského parlamentu a neměli žádat radu, aby potvrdila vaši nominaci. Eh, protože vždyť známe všechny členy rady, známe všechny velvyslance. Hrají si navzájem do rukou v okamžiku, kdy váš premiér řekne, chci pana Matese, aby byl členem účetního dvoru, nikdo se proti tomu nebude vzpírat, ani francouzi, ani Němci, ani Španělé, všichni to budou akceptovat a tudíž rada eh, tak, jak mu to umožňují smlouvy, eh, potvrdit vás tedy v nominaci Dobře, teď jste tedy jmenován, musíme obrátit stránku. Ale co se týče účetního dvora, máte významné kvalifikace, ale nejste auditor, to se jde naučit. Dobře, vy jste tedy taky angažovan v tom, že jste ochoten se učit, ale já jistě bez pochyby jsem přesvědčen, že můžete být dobrým členem účetního dvora, ale já jsem četl návrhy eh, paní Ajali, eh, které jsou vynikající v její zprávě. Vy říkáte, že není možné měnit pravidla, ale já vám řeknu, že my změníme pravidla a my předložíme našim ministrům kolegům pravděpodobně s dohodou eh, národní, kolegů v národních parlamentů by se tady změnila pravidla hry, protože to se nestalo poprvé. Co chceme my v Evropském parlamentu je nominovat účet, členy účetního dvora, ne jenom dávat stanovisko. Dobře, obrátíme stránku. Vy jste nám tady posloužil. Budeme tady mít pozměňovací návrhy. Naše kolegyně Ajala udělala vynikající návrhy, předložila vynikající návrhy proto, aby Evropský parlament měl také své slovo v nominaci, soudcu, eh, v nominaci členů účetního dvora. Vždycky totiž je to národní zhromáždění, které jméno je. Eh, je to celé zhromáždění, které jmenuje soudce, to Evropský parlament, který zastupuje všechny občany. To znamená, že to jsme my, kdo by měl nominovat tyto členy a tudíž je třeba udělat revizi smluv. To nám náleží, přísluší to můžeme dělat, podnítit to eh, na každém případě, v každém případě, promiňte, ve jménu mé politické skupiny, eh, si nyní přejeme, aby se obrátila stránka, každý se vyjádřil, vy jste se stal členem účetního dvora, blahopřeji vám k tomu, ale stalo se to tedy za podmínek, eh, kdy eh, vaše vláda nevzala v potaz názor Evropského parlamentu a potom návrhu, který vy jste učinil, eh, vašem návrhu stáhnout toto vaše ucházení se bylo odmítnuto, eh, protože jste poslechl vaši vládu. Dobře. No, tak obrátíme stránku, poučíme se z toho, ale rozhodně to nebyla příjemná aféra. Eh, Děkuji panu Modimu. Další je kolega Stas. Ehm, Pane předsedo. Pane Matesi, Jistě jste také sledovala rozpravu na plénu, to lze učinit na internetu. A po vysvětleních dneška musím eh, konstatovat, že eh, vůbec nemám eh, dobrý pocit z toho, co tady slyším. A mm, to, co řekli kolegové, tomu se mohu připojit, zvláště tomu, co říkal pan Mulder. Pan Mulder normálně bývá velmi zdvořilým člověkem, rozvážný člověk od eh, roku 1994, je už členem tohoto parlamentu, to znamená, že nemůžeme říci, že by eh, mu nedostačovaly zkušenosti. A jeho slova, myslím, eh, jsou dobře volenými slovy. A pan Ody, ten říká, že jste se obrátil na svého premiéra a e, že jste mm, e, mm, sledoval jeho radu. To znamená, že nejste nezávislí na e, stanovisku premiéra. Až přijde císař čínský nebo papež z Říma nebo mufty, nebo ať přijde kdokoliv, tak někdo v jiný budete také si od nich žádat rady. Vy jste před námi, vy jste nám dal slovo, své slovo jste nedodržel a to je porušení důvěry. Pan Ody eh, říká, ukončit toto kapitalu. Ano, to je hezké, ale toto porušení důvěry, co s tím budeme dělat? Naše vztahy tady um, jsou velice v tomto špatné, začínají velice špatně a to může mít svůj dopad také na slyšení, eh, která bude, bude následovat. Příští čtvrtek budeme mít znovu slyšení a pokud um, se budou tady odehrávat podobné věci, tak um, nemůžeme jen tak říct, že tato kapitola by ukončena. Tak jednoduché to prostě nejde. Ano, děkuji. Eh, jsou tu ještě další příspěvky z pléna. Vidím, že tomu tak teď není. A jako předseda tak přeci jen. Ještě další příspěvky a pak bych jako předseda rád tak něco řekl. A nebo chcete reagovat na to, co bylo dosud řečeno? Pane Mates? Wollen Sie jetzt antworten okay. oder, oder? Odpověď hned, anebo posléze. Changing the rules. Změna pravidel, proti tomu nic nemám. Ale Změna pravidel by se měla dělat v souladu se stanoveným postupem. Já jsem měl takový problém, že pokud vy chcete získat předem od někoho závazek v rámci současných pravidel, tak vlastně měníte sami ta pravidla a používáte způsobem, který není předpokládaný. Já nemám nic proti tomu, aby se pravidla změnila, ale v souladu s jednacím řádem. A e, jak jsem dospěl k tomu rozhodnutí e, nestáhnout to. Poté zase to přečtu. Poté, co parlament hlasoval proti mě, znovu jsem si revidoval vlastní situaci a dospěl jsem k závěru, že přílišný e, Eh, důraz se klade na otázku toho závazku. Ne na moje kvalifikace, ale na to, co se řekne, aby vlastně parlament měl právo veta. A myslím si, že tohle je důležité. To souvisí s tím, co jsem řekl i během prvního slyšení. A asi si uvědomíte, že jsem pak napsal jinou odpověď. A potom po diskusi když ještě jsem eh, měl eh, mnohé nebylo splněno, tak jsem to jednou takhle řekl. A pak jsem opravdu eh, během několika týdnů chtěl rezignovat a obrátil jsem se na premiéra. Šel jsem k němu s tím abdikačním dopisem, ale zároveň eh, jsem si znovu um, sám zopakoval pro sebe tu situaci. Eh, rozhodl jsem se, že nebudu prostě jednat tak, jak na základě toho prohlášení, které se vlastně ode mě chtěli. Uh, já teď nevím, jestli jsem na něco zapomněl. Já si myslím, že, nebo samozřejmě máte možnost odpovědět. Jsou tady další kolegové, kteří si přejí slovo. Eh, Gerben, pan Hejbandy, pak pan Liberacký, pak eh, další. Děkuji, pane předsedo. Eh, kdybyste se mě zeptal, zda je něco důležitějšího než pravidla, postupy, jednací řád, pak bych řekl, že to závisí na okolnostech. Že to záleží na tom, o co se jedná. Pokud například někdo projede křižovatku na červenou, pak je naprosto jasné, že e, překročil určitou čáru. A nikdo nespochybuje, e, nespochybní, že je třeba vám uložit pokutu. A čili někdy pravidla jsou velmi důležitá. V politickém životě ale něco ještě důležitější než pravidla a procedury. A to je důvěra, to je vzájemná důvěra. V politickém životě je možné e, jednat v souladu s veškerými pravidly a postupy, ale pokud chybí důvěra, nelze jednat, nelze fungovat. To je velmi jednoduchá politická skutečnost bohužel. A já nebudu opakovat to, co už tady řeklo několik kolegů přede mnou, ale vaše dnešní prohlášení někte, spíše navyšují nedostatek důvěry a rozhodně nezvyšují nebo nenavozují pocit důvěry. Ta prostě teď schází. Mám na vás ale jeden konkrétní dotaz. Pokud v souladu s pravidly a tak tomu je, že parlament skutečně nemá právo veta. Jednáli se o jmenování nových eh, členů účetního dvora. Proč vlastně bychom měli v tomto parlamentu vůbec si dělat eh, tu námahu, že organujeme, organizujeme nějaká slyšení, která se týkají eh, nominace nových členů? Proč bychom to vůbec dělali? Abych to řekl jinak. Máte pocit, že to, co budeme příští čtvrtek dělat vůči několika dalším kandidátům, je to užitečné, nebo si myslíte, že je to prostě jenom takové divadelko, se kterým bychom měli skoncovat a měli bychom prostě říci dobře, ať si rada udělá, co chce. Co si myslíte, jaká by měla být tady úloha parlamentu, pokud by vůbec nějakou úlohu měl mít? Děkuji a dále bude kolega pan Liberacký. Děkuji. Děkuji velice. A opravdu tedy vy jste si tady vyslechl stanovisko velice důležitých členů tohoto výboru, velice zkušených, kteří už se uvěřili v mnoha věcech a nedá se um, zapomenout na to, že hovoříme o Evropském účetním dvoru, čili o instituce, která vlastně eh, ověřuje, jak věci si stojí, hledá důvody, dává absolutorium nebo, nebo dělá něco eh, z toho jako závěry. Je tady otázka důvěry eh, a pak je také profesionální eh, kvalifikace, čili eh, schopnost dodržovat vlastní slovo. A jak jsem vás poslouchal, tak vy jste nám odpovídá tak nějak nonšalantně, eh, tak teď jsou nějaká pravidla, nějaké zásady a co vy do toho máte vůbec co mluvit jako parlament to určitě není ten nejlepší možný přístup v rámci evropské demokracie. A vy jste říkal, že vlastně špatně hodnotíte nebo negativně hodnotíte to, jak jsme s vámi hovořili, že vy vlastně hodnotíte nás, hodnotíte poslance. A že vlastně a, a tady pos, a nelíbí se vám, že poslanci vás hodnotí. Já nemyslím, že toto je dobré pro budoucí spolupráci spolupráci, protože pak bychom vám nemohli dávat žádné úkoly spojené s Chorvatskem, přičemž my máme průřezové věci v účetním dvoru, protože pokud se to bude týkat premiéra, který z vás udělal člena účetního dvora, pak je úplně jasné, že nebudete objektivní. Tudíž bude se to týkat eh, dalšího, eh, eh, další vlády třeba. Možná, že pak budete také hájet svého bývalého premiéra. A jak si to vůbec představujete? Jak může se vytvořit dobrá spolupráce s Evropským parlamentem? Vy si možná představujete, že až předlaví, předložíte zprávu, tak my prostě řekneme ano, ta zpráva obsahuje pravdivé fakty, je to pečlivě vytvořené a můžeme říci, že tedy eh, můžeme eh, důvěřovat osobě, která to eh, podepsala. A jak si vůbec představujete, že ta spolupráce bude vypadat, protože nebude nad vámi pořád držet váš premiér ochranu ruku a rada nebude dávat požehnání každé vaší zprávě. To mělo smysl, kdybychom teď pan, kdybyste odpověděli, aby toho bylo příliš mnoho. Prosím, máte slovo, pane Mates. Nic z toho, co jsem řekl eh, před parlamentem, eh, já myslím, že by to přezváženo, tak jsem to eh, nemyslel, ale snažil jsem se říci to, že tato role je negativně ovlivněna, pokud je propojena s diskuzemi o tom, zdali eh, by kandidáti eh, se měli zavázat tomu, že eh, stáhnou se z funkce nebo ne. Já si myslím, že to vlastně negativně ovlivňuje i to, E, jaký to má pak dopad na celkovou situaci. Takže pokud se soustředíte na to, že budete posuzovat kvalitu kandidátů, pokud například vaše posouzení nebude e, mít jenom bude formu ano nebo ne, ale řekněme, že to bude shrnuto v nějaké zprávě, která bude mít tři nebo čtyři strany e, a bude tam řečeno, proč některý konkrétní kandidát byl podpořen nebo ne. Já si myslím, že to zásadně posílí vliv. A konec konců tyto návrhy ty přicházejí ze členských států a mám pocit, že pokud návrhy přicházejí ze členských států, eh, tak eh, je to víc než jenom ano nebo ne. Ehm, je v tom obsaženo určité vysvětlení. A toto vysvětlení by mohlo odrážet v zásadě eh, to, jak, se, jak tento kandidát dostává určitým ehm, kritériím nebo jak to odpovídá jeho dřívější praxi. A pak jsou tu jiná kritéria. Ehm, takže mm, ve všech těchto případech jsem, jsem předpokládal, že parlament nemá žádnou, nehraje roli v tomto procesu procesu a myslím si, že pokud se soustředujete na otázku tohoto závazku, tak tady tento to má negativní eh, dopad. Teď ještě k otázce důvěry. Myslím si, že eh, budete posuzovat, co bylo zde napsáno, co bude napsáno udělám vše, co bude v mých silách, abych toto eh, předložil eh, korektním způsobem a pak si můžete udělat eh, obrázek na základě toho, co si přečtete. Udělám vše, co bude v mých silách, abych vypracoval dobrou zprávu. Řeknu to takto. Děkuji. Tak, ještě Ines Eilazenda a potom Inge Gressle. Prosím, Ines. Pane předsedo, já bych dala přednost, abyste mi dal příležitost až na konci celé debaty jako zpravodajce. Prosím pěkně. Takže paní Gresle, děkuji mnohokrát. Já bych chtěla tak trochu působit proti dojmu, že se tady jedná o pana Matese. Nejedná se o pana Matese, jedná se o naše vztahy k radě. E, a ta jistě na počítačích velice bedlivě tyto diskusy sleduje. Jedná se ale také o vztahy k Evropskému účetního dvoru. Vy jste položil laťku vysoko pro všechny ty, kteří přijdou. Od teď bude jistě velice obtížné a velice neútulné projednávat s námi. Protože my samozřejmě nechceme, aby to, co se právě děl dě s vámi, abychom to museli zažívat znovu. Já nechci, aby to bylo potvrzení pro radu, že nakonec budeme se vším souhlasit. Je mi to pro vás vlastně líto. Musí být ale jasné, že v otázce, koho považujeme za osobu vhodnou či nevhodnou, my se sebou nenecháme handlovat. Mm, ale e, nicméně musíme hold otočit tu stránku a dívat se dopředu. Ale to koukání se dopředu nevypadá zrovna útulně. Zas tady máme tu radu v, jeho, v její právní pozici, ta je jasná, ale nikdo by se neměl domnívat, že postoje rady je jaksi zabetonovaný. My nemáme svízelné vztahy s radou jenom kvůli rozpočtu, ale také kvůli jiným záležitostem, například kvůli této otázce nominování. Ale Samozřejmě tím trpí i vztahy k účetnímu dvoru a já za Evropskou stranu lidovou už teď mohu slíbit, že eh, samozřejmě budeme chtít od účetního dvora velice přesné spravodajství a velice přesné vykazování práce. Jak Eh, a zítra bude předložena zpráva účetního dvora, jak se tam prostě žongluje s čísly. Eh, to jsou velmi napínavé záležitosti, eh, které rozhodně budeme diskutovat a myslím si, že učiníme dobře, když o těchto tématech skutečně diskutovat budeme. Vždyť o to vlastně jde. Jde o to, jak efektivní je ten orgán a jak budem, jaké vztahy budeme mít mezi sebou, jaké vztahy budou mít členské státy s účetním dvorem. A tady, myslím, nás čeká ještě hodně témat k diskusi. Až budeme mít tu zprávu výroční na stole, podíváme se na ty vztahy znovu, ale chci jenom říci to, co jsme s dobrou vůlí dělali až doteď. Já už nejsem ochotna v tom pokračovat dál. Nicméně Měli bychom nyní tuto kapitolu uzavřít, ale pouze proto, abychom diskutovali o strukturálně významných záležitostech pro naše práci. Děkuji vám. Děkuji, paní Gresle. Eh, chcete přímo zareagovat, pane Matesi? Nemusíte. Než tedy jinak bych snad dal slovo na závěr paní zpravodajce. Ale dovolil bych si jako předseda výboru zhrnout naši diskusi a hovořit o otázkách, které z toho vyplývají podle mého názoru. Za prvé, máme tady postup slyšení. Předmět slyšení kandidátů eh, za členy účetního dvora. A tady hraje Evropský parlament roli. Pakliže tento postup slyšení nemá žádnou relevanci, naskýtá se otázka, co tedy znamená demokratická kontrola? My se chápeme jako ona sněmovna, ona komora, která je prokazatelně přímo volena lidmi, jako parlament se nahlížíme, tedy my sami v této pozici, a to zaznělo i v přihláškách některých kolegyň a kolegů, že jako parlament, jako přímo volení zástupci lidu si chceme udělat představu o kandidátkách a kandidátech, o jejich odborných a osobních, charakterových i jiných vlastnostech, abychom posoudili, zda jsou vhodni pro vykonávání této funkce zde je poslanec odpovědný pouze svému svědomí a vytváří si díky tomu slyšení svůj názor, který je naprosto přenechán jeho odpovědnosti. Pan kolega Mulder poukázal na to, že e, převážná část Evropského parlamentu, nejenom našeho výboru, ale pléna, zamítla eh, vaše jmenování, pane Matesi. To je skutečností. Vy jste dnes eh, tady mm, ozřejmil, že vaše výpovědi na výboru a tím zástupně vlastně pro celý Evropský parlament a tím zástupně eh, pro všechny občanky a občany Evropské unie. Vaše výpověď měla tedy znít, že Evropský parlament, že v případě, kdy se Evropský parlament vysloví proti vám, slíbil jste zde, že odstoupíte, že stáhnete svou kandidaturu. A nyní jste tady řekl, že jste vlastně zachoval vaši kandidaturu, proto, že jste sice nabídl stáhnutí své kandidatury vaší vládě, A tudíž jste se rozhodl o nedodržení vašeho slibu parlamentu a za to jste se dnes omluvil. Otázkou, zda tedy náš výbor tuto omluvu přijme, zda ji považuje za dostačující a jak celkově my naložíme eh, s touto velmi nepotěšitelnou okolností, je pravděpodobně něco, co nemůže být dnes eh, definitivně uzavřeno. Eh, pravděpodobně se o tom bude ještě diskutovat eh, v jednotlivých politických skupinách a bude třeba, aby to hrálo roli i na jiném místě. Eh, každopádně a já kladu důraz na to, abych to tady ještě jednou zopakoval, pane Matesi, abychom se ubezpečili, že jsme vás správně pochopili. Vy jste tedy vysvětlil, že na základě vaší výpovědi tady, kterou jste nám dal, jste po zpětné konzultaci s vládou vaší nabídl, tedy, eh, že stáhnete svou kandidaturu, ale nechal jste se přemluvit a omluvil jste se před námi, protože nás jste ujistil, že když se vyslovíme proti vaší nominaci, tak, že budete respektovat rozhodnutí demokraticky zvoleného parlamentu. Za třetí, eh, nyní si může každý udělat svůj názor na to, jaké to je, když někdo veřejně učiní nějakou výpověď v nějakém parlamentu, která potom není dodržena. To je tedy problém věrohodnosti a důvěry. To je tedy něco, co snad pochopí každý. A mm, proto bych to tady také takto chtěl konstatovat, protože jste nás dostal do velmi obtížné situace, nad rámec jakýchkoliv smluv, protože otázka věrohodnosti není otázkou smluv. Otázka věrohodnosti je prostě otázka věrohodnosti. Zda platí slovo člena účetního dvora, který je nezávislý a zda platí jeho slovo, které pronese v Evropském parlamentu. Ano či ne? A já tady pro mne jako předseda našeho výboru si nárokuji, Dobře, že jste se tedy snažil omluvit před námi, to je jistě velmi důležitá okolnost. Vy jste dnes přijel k nám, abyste nám vysvětlil své pohnutky. Domnívám se, že to je určité opatření na budování důvěry, ovšem v tomto okamžiku nemohu hovořit za všechny členy našeho výboru. Zda tedy členové našeho výboru tuto omluvu přijímají. Chci pouze vyjádřit, že pro Evropský parlament je to nesmírně obtížná situace, když po rozhodnutí, eh, které bylo projevem svobodné vůle a bylo většinové, možná nevím, zda to tím bude odstraněno ze světa, když se tady omluvíte. To prostě nechám jaksi ve vzduchu zatím. Ale každopádně vám chci poděkovat za to, že jste mezi nás dnes přišel. Já nevím, jaké závěry nyní učiní paní zpravodajka. Zásadní otázka eh, jak budou vypadat institucionální aranžma s účetním dvorem, to asi budeme diskutovat při jiné příležitosti, ale pro mě bylo důležité, pane Matesi, abych ještě jednou ozřejmil, jak na to nahlížíme my zde v Evropském parlamentu a možná, že by se to mělo stát také předmětem meziparlamentního setkání se zástupci národních parlamentů, abychom v Evropské unii měli dohodu mezi parlamenty jednotlivých členských států a Evropským parlamentem, jakým způsobem by měly parlamenty nakládat s takovou situací. To byla tedy má slova za předsedu a nyní dávám slovo paní zpravodajce Ayale Sender. Promiňte, chtěl jste ještě vy něco dodat? Poslední slovo u nás má vždycky paní zpravodajka, víte? Express Předsedo, rád bych um, ocenil vaše pozvání a oceňuji velice také eh, velmi kooperativní způsob, eh, jakým jsme se dopracovali eh, dneska výsledku na tomto zasedání a myslím si, že toto je dobré znamení do budoucna a určitě udělám vše, co bude v mých silách, abychom spolupracovali do budoucna. Hmm. Děkuji vám. Děkuji a Eh, závěrečné poznámky, a tady poprosím eh, kolegyni Ines Alessander. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci velmi poděkovat eh, všem kolegům za jejich příspěvky a názory, které obohacují nejenom tuto diskusi, možná z méně zajímavých důvodů, ale které především obohacují zprávu pro budoucí účetní dvůr. Chtěla jsem dát na vědomí panu Matesovi, možná mě doplní někdo z kolegů, že ten problém nebyl problém vlády, a byl to jistě problém vztahu eh, mezi parlamentem a radou. Rada navrhuje vaše nominaci samozřejmě, ale parlament by měl mít také své právo něco říkat. Nejenom tedy eh, mít možnost vyslovit svůj názor, ale tento názor by také měl mít svou váhu. A je třeba, abyste si to srovnal s vaším svědomím, pane Matesi. Poslední otázka nebyla neužitečná otázka, to byla zásadní otázka pro spravování těchto institucí. Vy jste nebyl schopen pochopit význam této otázky pro tento parlament. Problém není eh, vaše vláda, ale váš osobní postoj. Protože vy jste řekl, že stáhnete a nestáhl jste. A to je také tedy záležitost, která spochybňuje eh, schopnost přesvědčení, alespoň tedy z mého pohledu. A když eh, jsem si vyslechla slova mých kolegů, některá smírčí, některá vyjadřující obavy. Neměli bychom oslabovat více účetní dvůr. Vy musíte přemýšlet, musíte si uvědomit, že toto byl okamžik oslabení účetního dvora. No, doufám tedy, že i účetní dvůr se poučí z této situace, protože vy se musíte prostě to srovnat svým, se svým svědomím, že jste nám dostal do této situace. A to je skutečně zásadní otázka pro tuto instituci. Právě proto se ty otázky kladou a právě proto máme takový zájem vyslechnout si tady kandidáty, abychom posoudili uh, důvěru. Uh, přeji vám, pane Mates, všechno nejlepší. Tento parlament mm, se poučí ze všeho, udělá svou zprávu pro účetní dvůr. Budeme pokračovat v naší bitvě s radou, abychom skutečně měli větší váhu při nominování kandidátů, aby tady měl Evropský parlament také svou váhu, aby tyto nominace pro účetní dvůr byly jaksi příhodnější Nestačí totiž mít kurikulum, ale člověk musí mít také postoj ochotný ke spolupráci a ochotný k vytváření důvěry s takovou institucí, jako je Evropský parlament, protože to je instituce, která tedy se rovněž buduje často pro, často proti jiným institucím, ale to je součástí evropského procesu a proto ve své zprávě jako zásadní prvek dám jako širo, veliký poznatek Nezbytnost lépe poznat kandidáty, protože tady nestačí jenom na aby kandidáti znali na články smluv, ale zásadní je jejich postoj. Jak již říkám, Evropský parlament vznikl takto, na základě malých otázek, které sebou ovšem nesou budování důvěry a rostoucí moc Evropského parlamentu a doufám, že Evropský parlament dospěje jednou ke dni kdy tedy nominace nebude pouze, nebude ze strany vlád, protože to, jak to tady proběhlo, nemá co dočinění s evropskou konstrukcí a se zlepšováním budování Evropské unie a zlepšování účetního dvora. A proto tedy, pane Matesi, vám přeji všechno nejlepší a očekávám, že vztahy s tímto parlamentem a s jinými institucemi budou vždy brát v potaz i toto, že v určitém momentu jste se rozhodl udělat něco, proti, co si protiřečilo tomu, co jste tady slíbil. Dobře, eh, ano, my jako přijímáme vaši omluvu, ale nezapomeneme na to. Děkuji. Paní Ayala Zender, děkuji panu Matesovi za to, že se sem dostavil. Na tomto místě bych rád ukončil naše dnešní zasedání. Budeme pokračovat zítra v 9 hodin. Veřejným zasedání děkuji.